Dobré dopoledne, zahájíme naše zasedání. Nejprve tady máme schválení pořadu jednání. Pokud ehm, nemáte žádné námitky, nechcete změnu, tak je pořad jednání v této podobě schválen. Druhý bod na pořadu jednání eh, jsou ehm, sdělení předsedy z zasedání eh, koordinátorů eh, a eh, ti se rozhodli navrhnout vlastní zprávu z vlastní iniciativy pro paní Angeliku Mliner ze skupiny ALDE. Je to zpráva o rovnosti mužů a žen v Evropské unii v roce 2016 a 17 a Toto mělo být eh, svěřeno SND. Potom návrh pro výbor EMPL o vytvoření eh, evropského eh, označovacího orgánu pro zelené. Potom návrh stanoviska ve formě pozměňovacích návrhů k legislativnímu k legislativní zprávě výboru LIBE o posílení bezpečnosti identity identifikačních karet evropských občanů a dalších karet, které jsou vydávány eh, evropským občanům a jejich rodinným příslušníkům, eh, kteří vykonávají svá práva volného pohybu. Tato zpráva byla přidělena skupině ALDE. Navrhnout stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy výboru AFET o období po arabském eh, jaru a přidělit tuto zprávu skupině SND. Navrhnout stanovisko z vlastní iniciativy výboru ECON k Evropskému semestru pro, pro koordinaci eh, Evropského eh, semestru přidělit ji skupině SND, navrhnout otázku k ústnímu usnesení s usnesením eh, o situaci v Bangladeši, pokud jde o genderovou rovnost a přidělit ji skupině GUE. Navrhnout otázku k ústnímu e, usnesení, pokud jde o situaci a práva žen s postižením a přidělit tuto zprávu skupině EPP. A e, dále název zprávy z vlastní iniciativy Eh, související eh, s vyvážeností soukromého a veřejného života byl změněn eh, na zlepšení pečovatelských služeb, pokud jde o otázku genderové rovnosti. Máme tady zápis a pokud nemáte k tomu žádné připomínky, tak zápis je v této podobě schválen. A nyní Eh, budeme mít eh, elektronické hlasování. Eh, jistě jste připraveni k hlasování, máte své karty, připravte si je prosím a bez prodlení začneme hlasovat. Bod číslo 4. Situace v Maďarsku. Podle usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 46, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 eh, pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 37, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se schváleno. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 45, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 47 eh, s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 56, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 58, pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 65, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 66, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 8, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 78, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 79 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 87, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 92, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 93 a 94 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schva- zamítnut. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 1, kdo je pro, proti, Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? 15. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout 20 pro, proti, zdrželi se zamítnout 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno pozněhocí návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 21, dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Eh, pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 26, kdo je pro? Proti, Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti. Eh, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. A nyní následuje elektronické hlasování o návrhu stanoviska, tak jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. A hlasování je tímto u konce. Bylo schváleno. Blahopřejeme zpravodajce paní Neuchl a stínovým zpravodajům. Děkuji. To, to bylo... Takže ehm, priority výboru FAM, další odstavec jedna, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno, dva pro, proti, zdrželi se, schváleno, odstavec tři pro, proti, zdrželi se, schváleno, čtyři pro, proti, zdržel se schváleno, odstavec 5, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, odstavec 6, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, zdrželi schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 první eh, s ústním pozměňovacím návrhem první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Děkuji vám.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 point of the agenda, work-life balance for... Šest eh, bodů, že, nebo bod na programu rovnováha mezi pracovním a eh, soukromým životem. A nyní budeme eh, projednávat pozměňovací návrhy. s pravodojkou je Aněška Kozlovská a, a já dám slovo paní Koznovstě. E, Szanowni Państwo, e, cieszę się, że e, możemy dyskutować o tym bardzo istotnym. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ráda, že máme příležitost hovořit o tomto významném tématu a já doufám, že to povede k vytvoření individuální rodičovské dovolené pro otce i matky, placené rodičovské, dobře placené rodičovské dovolené. To si myslím, že důležité. Děkuji všem stínovým zpravodajům a všem osobám, které se zapojili do přípravy tohoto návrhu. Bylo vás velmi mnoho a hodně intenzivně jste se zapojili, takže eh, je tu celá řada pozměňovacích návrhů. Výbor EMPL je příslušný k tomuto legislativnímu návrhu. Je to návrh směrnice komise a my jako výbor FAM navrhujeme, předkládáme stanovisko. 480 pozměňovacích návrhů došlo, což dokazuje ten obrovský zájem o toto stanovisko a přitom je to pouhé stanovisko, takže je vidět, jak je toto důležité. A z těchto 473, abych se opravila, já, e, návrhů. Já jsem předložila 43 pozměňovacích návrhů, o kterých jednali stínoví zpravodajové. Tři schůze stínových jsou na programu dvě dvouhodinové, jedna hodinová a velký kus práce jsme už udělali a během těchto schůzí se snažíme vytvořit společné stanovisko, což je pochopitelně složité, protože stanoviska jednotlivých poslanců a jednotlivých frakcí se hodně liší. A při každé diskusi je taky důležité zopakovat, jaký je náš hlavní politický cíl vůči radě. A sice dosáhnout schválení tohoto návrhu. co se týče eh, mateřské dovolené, už eh, jsme zažili mnoho neúspěchů a o to důležitější je být jednak eh, ambiciozní a hlavně si uvědomit, že to je součást sociální politiky. A členské státy mají velkou nezávislost v této oblasti. Takže parlament, rada a komise mohou pouze navrhnout nějaké minimum. A diskuse o kterých, nebo návrhy, o kterých diskutujeme, pravidla, nebývá minimum, ale často je to maximum nebo optimum a já nevím, jaký bude výsledek tohoto návrhu, ale nesmíme zapomínat, že se jedná o společné minimum pro Evropu. A to bychom měli mít na paměti a měli bychom si uvědomit, jaké jsou legislativní úpravy v jednotlivých členských zemích. Řada z nás Mm, třeba má skvělé návrhy, třeba v Polsku už před pár lety bylo předloženy výborné návrhy, ale v některých členských zemích mateřská není vůbec placená, nebo, nebo je úplně jiná, nebo se nefinancuje stejně a nemá stejnou strukturu. Takže proto bychom měli možná trošku omezit, schladit naše ambice, které se trochu utrhly abychom dosáhli aspoň zavedení rodičovské dovolené pro všechny. A, takže to chce určitou přiměřenost, určitou skromnost a racionálnost našich návrhů. Naše práce musí být strategická a vycházet ze dvou hlavních pilířů našeho výboru, to znamená rovnosti mužů a žen. Proto předkládáme tento návrh, aby existovaly lepší možnosti v oblasti realizace rovnosti mužů a žen. A tyto dva pilíře, to je nepřevoditelnost eh, do té dovolené z otce na matku nebo z matky na otce, čili to musí být individuální nárok. A za druhé, to, to eh, dovolená musí být placená, protože pokud není placená, tak eh, se to potom vždycky zase omezí na ženy. A chceme také větší zapojení mužů do eh, plnění jejich povinností v oblasti péče o děti. Je to klíčové. Víme, že ženy, které často pracují, taky pracují. Tak tráví také mnoho hodin doma a za to placené nejsou. Takže tak to by mohli uvolnit určité hodiny na, na práci placenou. Takže velmi často spolu nesouhlasíme se stínovými zpravodaji, ale nicméně ta diskuse byla konstruktivní. A já doufám, že se nám nakonec podaří dosáhnout společného textu, na kterém se dohodneme. Hlasovat se má 28. května na zvláštním zasedání výboru mm, pro ženy a mm, ve Štrasburku, takže děkuji předsedkyni i sekretariátu za mm, uspořádání této zvláštní schůze. Děkuji a poté dám slovo stínovým zpravodajům. Také bych chtěla vyjádřit stanovisko výboru ALDE. E, e, vienu svarbiausių pakeitimų laiko tai, kad... Klub e, skupina SAD, tam šlo o pozměňovací návrh, který se týká kompromisu o odměně, o tom, že veškerý typ dovolené bude placený. To je velice důležitá záležitost, pokud rodiče nemají dostatečně placenou dovolenou, tak eh, rodiče si eh, eh, dovolenou brát nebudou, takže se nám nepodaří změnit současnou situaci. Proto naše skupina navrhuje, abychom zavedli odměnu, která by mohla být až ve výši 85 platu. Mm, takto my chceme zajistit, že bude splněn cíl návrhu směrnice a ten je následující. Jde o to, aby úkoly v domácnosti si mezi sebou dělili muži a ženy. A dále bychom měli zohlednit eh, aktuální demografické změny. Jak již uvedla stínová zpravodajka, je pravděpodobné, že dospějeme k dohodě, co se týče placení té dovolené a dále naše skupina předložila mnoho pozměňovacích návrhů pro um, otcovskou dovolenou, ale my tady chceme mít těch 12 let, to je ten limit pro, pro ten věk, takže ta rodičkovská dovolená se může vybrat až do 12. roku věku dítěte. Naše frakce je také proto, aby zaměstnavatel musel písemně informovat zaměstnance, pokud nesouhlasí s tím, že si zaměstnanec bude chtít vzít rodičovskou dovolenou. zaměstnavatel musí to učinit minimálně jednou a již zcela jasně předem, tak aby zaměstnanec věděl, na čem je a měl možnost se řádně připravit. Tedy zaměstnavatel musí zcela jasně zaměstnance předem informovat tak, aby si zaměstnanec mohl zařídit svou situaci. Tady je třeba zohlednit také ty nejmenší podniky, ty mikropodniky, které někdy mají pouze jednoho až dva zaměstnance. Tady je třeba se zamyslet nad tím, jak zajistit, aby malé a střední podniky a i ty nejmenší podniky eh, mohly toto využívat. Jak budeme postupovat? Jak to bude vypadat v případě podniku, který má 25 zaměstnanců? Jsme toho názoru, že takovýto podnik nemůže poskytovat rodičovskou dovolenou, to není možné. U těch nejmenších podniků tam to chápu, ale u těch středních a menších podniků by to mělo být možné, i když možná za nějakého speciálního režimu. A rovněž jsme toho názoru, že ten rok předem je možná příliš mnoho. Může dojít k tomu, že zaměstnanec změní pracovní místo nebo má několik zaměstnání. A někdy také mají děti velice mladí lidé a to vše musí být proveditelné. Ty minimální lhůty, na to bychom se ještě mohli znovu podívat a zamyslet se nad tím, kolik flexibility potřebujeme. Dále ten eh, princip převoditelnosti dovolené. Když například otec dostane čtyři měsíce mm, a matka více, já si myslím, že by to mělo být přenositelné z matky na otce a opačně. Doufám, že se nám podaří v parlamentu dospět k společnému názoru. 28. Eh, května budeme hlasovat na speciální zasedání našeho výboru ve Štrasburku a já si myslím, že náš výbor by měl zaujmout velice ambiciozní postoj vzhledem k nastávajícím vyjednáváním na radě. Děkuji vám mnohokrát a nyní budou mít slovo další zpravodaje, stínový zpravodaje a zpravodajové, jako první paní Beatrice Fera. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já Nebudu zde znovu uvádět veškeré argumenty, které již byly předneseny paní předsedkyni a kolegy z frakce SAD. Děkuji paní Agněšce Kozlovské. Ona se skutečně velice snaží vypracovat konsenzus a zejména pracovat systematicky. Já proto mám velké uznání. Toto je Panovisko, ve kterém máme mnoho důležitých věcí. A je zde otázka, kdo kde musí převzít odpovědnost. Myslím si, že kompromisní návrhy jsou rozumné, zejména v těch bodech, kde eh, se jedná o souhru celé řady aspektů. Paní předsedkyně hovořila o tom, jak má být ta dovolená placena, jak vysoká má být ta odměna. Proto potřebujeme jasná objektivní kritéria. Není možné, aby tady docházelo k velkým rozdílům mezi členskými státy. Tady se hovořilo o tom číslo 85 posledního platu. Eh, ale v té zemi, kde pracovník bydlí. Musí to, takto by to tedy bylo v pořádku a odpovídalo by to ekonomické situaci v každé jednotlivé zemi, která samozřejmě je v různých zemích různá. Eh, ta problematika je, myslím, vysoce komplexní. To je třeba mít vždy na mysli a zároveň vždy hledět na ten náš nadřazený cíl. Tam jde o to odstranit ženám z cesty překážky, proto aby ženy měly plný, neomezený přístup k pracovního trhu a e, tím také efektivní rovné postavení. A jednou z těch překážek je právě e, ta ještě nedostatečná slučitelnost profesního život, e, privátního života. A proto musí být naším nadřazeným cílem veškeré takovéto překážky odstraňovat. Pro frakci ALDE je důležitá jedna věc a ji opakují neustále. Musíme si velmi dobře nadefinovat naše cíle a během vyjednávání vždy myslet na to, že se nejedná o nějaká sekundární práva zaměstnanců a že nemůžeme na toto téma nahlížet odděleně od mateřské dovolené, která byla směrnice předložena, která ovšem nyní je v šuplíku a uh, již dlouhou dobu ji nikdo znovu jako aktuální téma nenadnesl. Pokud tedy chceme e, tady dovolit e, jakési dodatečný typ dovolení, rodičovskou polovinu, dovolenou musí být zajištěno, aby veškeré aspekty, které s tím souvisí, byly dobře upraveny. Ať to již nazveme mateřská dovolená nebo jinak, to není důležité. Možná najedneme, nalezneme nějaký jiný lepší pojem, ale momentálně tady máme evropské ustanovení, které pochází z roku 1992 a které již vůbec neodpovídá naši, našim novým představám, které chceme prosazovat. A z tohoto důvodu my toto podporujeme, ale přáli bychom si tam odkaz na ten koncepční rámec na tu naši nadstavbu a tam samozřejmě patří i mateřská dovolená. A ta nesmíme zapomínat na tu směrnici, kterou bychom bývali byli potřebovat a která nedopadla. E, proto by naše stanovisko mělo mít velmi ambiciozní, téma je velmi důležité, ale zároveň musíme mít realističtě, aby to bylo projevitelné. Ambice a realismus, to je ten správný mix, pomocí kterého e, docílíme přidané hodnoty nejlepší cestou. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A nyní bych ráda dala slovo panu Konosovi, který eh, nahradí paní eh, Kustadinku Kuněvu Gue, stínovou zpravodajku. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit řecky. Budu hovořit místo paní eh, Konstantiny Kuněvy, která je stínovou zpravodajkou frakce GUE má zdravotní problémy a proto se nemohla účastnit dnešního zasedání. Hovoříme tady o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy k nejdůle, jednomu z nejdůležitějších legislativních textů v tomto období. Jde o e, lepší rovnováhu a skloubení soukromého a pracovního života a já jako zpravodaj jsem se zabýval tímto tématem v právním výboru ve výboru Jury a musím říci, že to, o čem tady diskutujeme, bylo předloženo pozdě. Komise na počátku svého mandátu slíbila, že předloží nový návrh, aby eh, nahradila nebo doplnila směrnici o materské dovolené. Ta hm, platí již 26 let. Eh, ovšem Evropský, eh, Evropská rada projevila malý zájem o hmm, pozměnění a aktualizaci této zmíněné směrnice a v rámci eh, postupu REFIT komise nakonec svůj původní návrh stáhla. A dnes máme podobnou situaci. Předtím, eh, než bude k dispozici oficiální stanovisko Evropského parlamentu a hm, Evropský parlament je v této věci spolu zákonodárcem, Tedy zdá se, že směrnice má být velmi oslabena. Domnívám se, že Evropský parlament musí zastávat velmi silnou pozici a nesmí se nechat ovlivnit situací, která je na radě. Doufáme, že tato směrnice nebude v podobné situaci jako ten jiný návrh k aktualizaci směrnice o mateřské dovolené a že nebude odložen ad acta. Tady je velice důležitá ta oblast toho provázání, eh, nebo komu se to věnuje. Týká se to tedy zaměstnanců, eh, žen a mužů, týká se to opravdu milionů občanů, nebo třeba těch, kteří pouze zdánlivě jsou osobami eh, samostatně výdělečně činnými, kteří ve skutečnosti jsou zaměstnaní, ale mají tento status. Je to velká skupina zaměstnanců a Abychom mohli zahrnout eh, do té působnosti tuto směrnici, tak musíme změnit eh, směrnici. Paní Kuněva eh, tady předložila pozměňovací návrh a chce návrh 121 a chtěla by neutrální formulaci. Tady vychází z rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Lue Blum a Jens. Druhý důležitý argument nebo věc, které se dotýká paní Kuněva ve svém pozměňovacím návrhu, je odškodnění mm, nebo odměna za dobu otcovské nebo mateřské dovolené. Mm, v tuto chvíli, kdy eh, zažíváme krizi, bude obtížné schromáždit finanční prostředky, ale pokud bude tento text schválen, nesmíme vycházet z toho, že hm, doba rodičovské dovolené, otcovské nebo dovolené matky eh, bude něco, co bude odpovídat eh, nemocenské, nebo nesmí to být považováno eh, nesmí to být vnímáno na stejné rovině jako doba nemocenské. Potřebujeme takovou dovolenou ocovskou i mateřskou, eh, za kterou bude poskytována vhodná odměna. My jsme k tomu předložili pozměňovací návrh v Evropském parlamentu. A eh, další věc, na kterou se odkazuje, je otázka pružnosti. Návrh směrnice eh, stanoví pružnější pracovní dobu. Vnímá to jako možnost podstatě jako jediný způsob, jak umožnit rodičům lépe skloubit pracovní a soukromý život. Ovšem v rámci článku 9 se odkazuje na právo rodičů eh, pro děti do 12 let požádat o určité, určitou pracovní dobu, ovšem zaměstnavatel nemusí eh, této žádosti vyhovět. Potřebujeme tedy pružnost. Znamená to, že musíme poskytnout více možností odborů a, a také to zohlednit v kolektivních smlouvách. E, nesmíme tady ovšem hovořit o flexibilitě za každou cenu. Jde o úpravu e, pracovní doby, která by vyšla vstříc zaměstnancům. Z toho vychází pozměňovací návrhy paní Kuněvy. Pak je tady ještě jedna další věc, o které eh, se v jejich pozměňovacích návrzích eh, hovoří, a to je otázka pečovatelské dovolené nebo pečovatelské doby ze strany rodinného příslušníka. To je pojem, který musí být eh, ve směrnici blíže upraven, přesněji definován tak, aby to bylo dobře vymezeno. V právních předpisech Evropské unie již k tomu existuje definice a ono musí být skutečně jednoznačné, že jde o zaměstnance a zaměstnankyně, kteří pečují o svého rodinného příslušníka v rámci um, jakési rodinné dovolené. Osoby, které mimo běžnou pracovní činnost poskytují tuto pečovatelskou eh, službu svému příslušníkovi, nesmí být znevýhodňováni a je potřeba do toho zahrnout rodinné příslušníky. Jsou tady jiní, eh, kteří eh, tuto péči vykonávají v rámci své profese a mm, Tady je potřeba vytvořit eh, skloubení a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To je jasná priorita. Občané, kteří nás volili, musí jasně vnímat, že sociální aspekt v Evropské unii není opomíjen, ale že je každý den zohledňován v právních eh, textech Evropské unie. Děkuji. Paní Nojcho má slovo. Děkuji, že mohu také stručně něco podotknout. Nejsem stínová zpravodajka, ale pro mě je důležité tady otevřít jeden bod. Možná asi již nikoho nepřesvědčím, ale přesto je pro mě důležité, abych o tom hovořila. To je ta přenositelnost té dovolené. Přenášet dovolenou to znamená, že v praxi opět budeme zažívat to, že ti, eh, si budou brát, ti kteří si budou brát rodičovskou dovolenou, to jsou ti, kteří eh, budou vydělávat méně, kteří vydělávají méně, protože tam bude ten výpadek eh, toho platu menší, což tedy znamená, že pokud budeme mít moc, eh, možnost přenost, eh, přenášet tu dovolenou z jednoho na druhého, tedy z otce na ženu, tak opět zaměstnavatele budou zažívat situaci, že na eh, rodičovskou dovolenou půjdou spíše ženy, protože vydělávají méně než muži, protože ti vydělávají více a tak ten výpadek toho příjmu by byl větší. Proto si myslím, že opět to bude na ženách, opět bude to na úkor žen. Statistiky to dokazují, v některých zemích existuje přenositelná rodičovská dovolená a v každé této zemi se ukazuje, že stejně nakonec na rodičovskou jdou dovolenou, eh, jdou ženy, pokud to není u prvního dítěte, tak nejpozději u druhého či třetího. Já akceptuji váš názor a chtěla jsem to ještě jednou potrhnout. Pokud chceme skutečnou, mít skutečnou politikou rovnosti žen a mužů, vedle té z naší sociální politiky, kterou provádíme, a ta je naprosto správná, veškerý ten náš přístup, děkuji, děkuji za všechno, co zde bylo dnes řešeno, já s tím souhlasím, ale když chceme dosáhnout něčeho pro ženy, tak potřebujeme jasnou nepřenositelnost. A je to proto, abychom měli rovné postavení mužů a žen, abychom jasně ukázali, že pokud někdo zaměstná muže na vysoké pozici, takže to má stejné riziko výpadku toho muže, jako kdyby to byla žena. Já to tady chci jasně říct, možná jsem v menšině, ale bylo podle mě velmi nutné, aby to zde v sále zaznělo. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo zástupce Evropské komise. Yes, thank you, chair. Děkuji. Mm, dobrý den. Mm, děkujeme za tuto dnešní diskusi, jsme vděční za úsilí, které mnozí mm, tomuto projektu věnovali. Já bych chtěla zdůraznit hlavně jednu věc, protože je tu celá řada zajímavých pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a tento návrh skutečně by mohl ukázat občanům EU, co EU pro ně znamená v sociální oblasti. A Eh, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Eh, to je vidět všude. Nevím, jestli jste se nedávno třeba podívali ehm, tady na letiště nebo kolem letiště eh, v Bruselu, tak tam běží stávka a to je právě o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a toto by mělo vliv na životy mnoha lidí a proto děkujeme zpravodajce, že se snaží udržet maximálně Eh, ambicioznost našeho návrhu, ty, ty ambice jsou důležité také při diskusi s radou EU a takže apeluji na vás, abyste se snažili eh, na jedné straně zachovat tu ambicioznost a na straně druhé také, aby to zůstalo reálné a realistické, jak říkala zpravodajka, ehm, podobně jako se to eh, děje se, ehm, se směrnicí o ehm, mateřské dovolené, musí to zůstat realistické. Takže kdokoliv by měl nějakou otázku, tak jsme připraveni pomoci, vysvětlit a, nebo hledat hledat eh, nějaké eh, vhodné změní, kompromisní a podobně. Děkuji vám a nyní dávám slovo paní zpravodajce. Eh, <clears throat> děkuji bardzo, paní przewodnicząca. <clears throat> Já můžu Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Začnu tím, že budu reagovat na ty otázky, které padly mm, jako poslední, tedy paní Noichle. Možná mm, jsem to nevyjádřila zcela jasně. Ale ta otázka toho, té nepřenositelnosti té dovolené, to je návrh komise. Tam jde o to, aby tady byla individuální dovolená dovolená pro otce a dovolená pro matky, aby to bylo nepřenositelné. já mám pocit, že poslanci jsou proto, aby to bylo nepřenositelné, aby se nemohla e, převádět eh, dovolená z matky na otce a opačně, protože takovýto převod samozřejmě by automaticky vedl k tomu, že většinu dovolené by si dali ženy. Dnes v Polsku ta rodičská dovolená přenositelná je a přesně vidíme, k čemu to vede, kdo si tu dovolenou bere. Ženy. A poslanci, si myslím, že chtějí více pružnosti, ano. Ty, ti asi chtějí, aby to byla volba ženy, aby si to tady mohla sama zvolit, zda chce pečovat o své děti. To je správný argument, jistě, ale ten důsledek je jasný. Jasně to vede k tomu, že ženy prostě si budou tu dovolenou brát, a ne muži a zase zaměstnavatel, bude přesně vědět, že ta žena je tím rizikovějším zaměstnancem, protože si spíše tu dovolenou vede. Takže pro nás eh, je to zásadní pilíř našeho návrhu, aby to právo na dovolenou bylo zcela individuální a tím pádem naprosto nepřenositelné i na schůzích eh, stínových zpravodajů se měla dojem, že většina z nás jsou jasně proto, aby to bylo nepřevoditelné, abychom nemohli převádět tato práva. Aby tady individuálně měla matka čtyři měsíce, otec stejně individuálně čtyři měsíce a nemohlo se to převádět. Eh, druhá věc, kterou bych chtěla upřesnit, abychom eh, věděli, o čem hovoříme, to je otázka, o které hovořila paní předsedkyně. Tedy jde o to období, to pracovní období, což, což je taková nutná podmínka pro to, aby někdo vůbec eh, měl ta práva na dovolenou. Tady jsme hovořili mi o minimálně o jednom roce, ale v našem návrhu, tedy v mém návrhu, eh, já říkám, že tam je maximálně jeden rok, což znamená, že členský stát může zavést tuto podmínku, pokud si bude přát, ale nesmí to být déle než jeden rok rovněž říkáme ve stejném návrhu, že nezávisle na tom, jak se rozhodne členský stát, nemůže eh, jaksi jít pod tu aktuální hodnotu, kterou má. Pokud tedy nikdy, pokud jež dnes stát má tam například eh, podmínku, že stačí pracovat 15 dní, aby člověk mohl jít na tu dovolenou, tak nemůže v důsledku našeho právního předpisu eh, to změnit na jeden rok. Ten rok, jeden rok, to je to skutečně maximum, které může členský stát požadovat. Nemůže tam zavést podmínku, která eh, by byla delší než jeden rok. Není to tedy minimální huta, je to maximum. Členský stát si také může rozhodnout, že tam nebude mít vůbec žádnou podmínku, nebo že bude mít podmínku jeden den, dva dny, ale maximálně jeden rok. E, a nyní k dalším poznámkám. A já vám děkuji všem za vaše podněty a reflexe. A e, zcela souhlasím s paní předsedkyní, co se týče otázky toho, že je důležité, aby ta dovolená byla placená, že to je zásadní element a že ta odměna nemůže být příliš nízká ale možná v jistém pohledu se úplně neschodujeme, my jakožto my tady eh, navrhujeme, aby to bylo 70%. Někdo tam dokonce má 60%, vy navrhujete 85%. Já doufám, že se nějak dohodneme, že nalezneme nějaké společné řešení. Jsme na tom hovořili, o tom hovořili na stínových zpravodajích a já jsem přesvědčena, že jistě dospějeme k kompromisu možná asi spíš těch 70% než 85%, protože se domnívám, že toto číslo je realističtější, ale ještě jednou říkám, momentálně si myslím, že se všichni shodujeme na tom, že chceme změnit tu perspektivu komise. Komise navrhuje, abychom vycházeli z nemocenské, z toho, jak je tedy odměňována nemocenská dovolená, aby ve stejné výši byla odměňována eh, mateřská či rodičská dovolená. Nám se to nelíbí, protože my nechceme tady, aby to, se to opřelo o, mateř, eh, o nemocenskou. My chceme, aby se to opřelo o plat toho pracovníka, aby ten plat byl zohleděn. Protože toto není nějaká Hm, výpomoc, to není nějaká nějaká dávka. Hm, my chceme, aby se to opřelo oplat, protože nemocenská se v členských státech vypočítává celé různým způsobem. Proto chceme, aby to bylo přímo naváženo na ten příjem, na ten plat toho člověka. A já doufám, že se tady shodneme, že nalezneme nějaké dobré řešení v našem návrhu stanoviska. tak abychom měli jasný názor jako výbor. A pak jestli ještě otázka reakce zaměstnavatele. Má reagovat ústně či písemně, to je důležité. Tady bychom měli být zcela jasní v našem textu. Taky se domnívám, že je jasné, že se shodujeme na tom, že, že by to mělo být písemně, a pak musíme mít jasně nadefinováno, kdy tedy může zaměstnavatel odmítnout. To je důležité i pro zaměstnance. Jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele existují e, zaměstnavatele, kteří mají možná pouze jednoho pracovníka a ten nemůžeme zavádět příliš přísná pravidla. Ano, chceme chránit malé a střední podniky a tak nemůžeme e, jim zavádět nějaké předpisy, které jsou pro ně neproveditelné, takže tady musí být nějaké minimální normy. A jinak každý členský stát si může zavést podle své vůle opatření, které budou ještě příznivější pro pracovníky či pro zaměstnavatele ve shodě s, se svým národním kontextem. Ale já souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Musíme také myslet na ty, kteří vedou ty malé podniky, zejména ty mikropodniky. A závěrem E, a to se týká návrhu GUE, těch poznámek, které zde byly nadneseny. Nesouhlasím s tím myšlenkou, abychom, měli, abychom byli příliš ambiciozní. Tady se vystavujeme riziku, že vlastně nebude vůbec nic, jak, tak jak to bylo v případě mateřské dovolené. Děkuji vám. Děkuji um, řečníkům a přistoupíme k dalšímu bodu na programu. A je to bod 7, rozpočet na rok 2019, mandát pro přístraná jednání. A já dám slovo zpravodajce paní Malin Björk. Je, eh, jo, eh, jag är väldigt glad över att ha fått det här uppdraget Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jsem velice potěšena, že jsem eh, dostala tuto možnost připravit tento text pro eh, výbor FEM. Je velice důležité, abychom i my na našem výboře přispěli k diskuzi o víceletém finančním rámci a, a rozpočtovému plánu na rok 2019. Hlasovali jsme také o záměru, o pilotním záměru a k tomu, eh, o tom právě hovořím také v mém návrhu stanoviska. Stanovisko je poměrně krátké, důležité jsou tři věci. Jednak eh, genderový mainstreaming, to je eh, taková červená nit, která by měla procházet celým eh, návrhem a my doufáme a myslíme si, že by tento aspekt měl být mnohem více zohledňován v tomto návrhu rozpočtu než dosud. A i u víceletého finančního rámce by to mělo být více zohledňováno. Další věc, které bych se chtěla věnovat, je, eh, abychom více investovali eh, do eh, sektoru blahobytu. Důležitá je zdravotní péče a i v těchto oblastech se musíme snažit více vystvihnout rovné postavení mužů a žen. Myslím si, že je třeba dosáhnout posílení role eh, žen, sociální a reproduktivní práva žen musí být zejména v oblasti zdravotnictví více chráněny a k tomu potřebujeme samozřejmě eh, příslušné finanční podpory a my tady neseme zodpovědnost za to, aby tam, kde existují ještě mezery, byly tyto zaplněny. Jinak, stejně jako v minulosti, dále podporujeme Institut pro genderové otázky, protože to se zabý, ten se zabývá tím, jak vypadá situace, pokud jde o rovné postavení mužů a žen v Evropě, schromažďují různá čísla a data. Já si myslím, že toto stanovisko bude ještě více rozvíjeno. Já sama předložím pozměňovací návrh, který se bude věnovat potírání násilí na ženách a dívkách a dále také pozměňovací návrh k posílení role žen v různých institucích Evropské unie, protože jsme svědky toho, jak prostor pro ženy je stále více omezován a proti tomu chceme zapůsobit naším pozměňovacím návrhem, který by se zaměřoval na násilí eh, založené na pohlaví a myslím si, že Mm, to na našem výboru zatím ještě eh, takto nebylo řešeno. Myslím si, že násilí, kterému je vystaveno mnoho žen, je násilí, eh, které vychází z pohlaví, vychází ze stereotypů, postojů, tradicí a k tomu také předložím pozměňovací návrh. Jinak samozřejmě napjatě čekám na vaše pozměňovací návrhy a doufám, že díky nim bude stanovisko více posíleno. Děkuji. Nyní dostanou slovo stínoví zpravodajové za SND má slovo eh, kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce za odvedenou práci. Donívám se, že se věnuje velmi důležité otázce, která je zásadní jde o sexuální a reprodukční zdraví žen, což je klíčová otázka, o které jsme na našem výboru již mnohokrát hovořili. Ovšem je to pouze jeden aspekt. Práce, které bychom se měli věnovat, už jsem se o tom zmiňovala dříve, když jsme poprvé hovořili o rozpočtových cílích, cílech v roce, pro rok 2019 poprvé eh, tehdy 25. dubna a tehdy jsem eh, zdůraznila, že emancipace ženy musí probíhat eh, prostřednictvím ekonomické emancipace, což znamená, že musíme vynaložit prostředky na to, abychom podpořili zaměstnanost žen. O tom jsme hovořili na našem výboru a já bych to chtěla i nadále zdůrazňovat, protože problém zaměstnanosti žen souvisí s nezávislostí žen. To je skutečně velmi důležité, že nemusí být nezávislé, což je možné pouze v případě, že jsou nezávislé ekonomicky. A to zatím vyřešeno nebylo a proto ten aspekt musím ještě více vyzdvihnout. Dále je nezbytné, Eh, řešit také otázky přistěhovalectví, protože bezpečnost a rozvojová pomoc souvisí s migrací. A zde hraje roli samozřejmě také rovnost pohlaví. Eh, konkrétní eh, zdravotní péče pro žadatele o azyl, tedy i pro žadatelky, tak aby se mohly integrovat. A Ráda bych eh, vyzdvihla ještě jednou i nezbytnost eh, programu DAFNE, eh, který tedy probíhal do roku 2014. Byl to velmi důležitý nástroj a je potřeba, abychom ho obnovili. Velmi pomáhal pro, při zamezování násilí na základě pohlaví, eh, proti eh, obchodování s lidmi, eh, sexuálnímu zneužívání a tak dále. Já si myslím, že mm, to bychom měli obnovit. Já k tomu předložím poslanecí návrhy a budeme dále spolupracovat s paní Stravodajkou. Děkuji. Děkuji a Žádné další řečníky tady již nemám. Chtěla bych připomenout, že poznací lhůta pro poznací návrh je 18. Eh, května v poledne. Děkuji. A v 10 hodin začne eh, setkání koordinátorů, takže máme eh, tři minutky. Děkuji.